budoucích obdobích spolupracovat. A děkuji také všem těm, kteří podpořili tuto zprávu. Ano, děkuji vám, děkuji vám za odvedenou práci zpravodajky a doufám, že eh, přijaté rozhodnutí potom bude, eh, bude eh, pokračovat. Eh, pro dnešek s tímto tématem končíme a zítra v poledne budeme rozhodovat. A dalším bodem na našem programu je zpráva pana Jirgena Kreutzmana o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány. Dávám zpravodaji slovo na čtyři minuty. Pane předsedo, pane komisaři, vážení zhromáždění, milí kolegové, um Ochrana duševního vlastnictví a příslušné legislativy je pro evropské hospodářství zcela zásadní. Stále více se objevuje obchodování s eh, předpisy porušujícím zbožím a to škodí nikoli pouze odvětví, ale mohou být i vážným ohrožením života, zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a na to se někdy při diskusích zapomíná. Celní orgány na vnějších hranicích Evropské unie jsou v určité příznivé pozici eh, k tomu, aby mohli zabránit eh, tomu, aby aby se toto zboží do Evropy vůbec dostalo. Proto je důležité s tím přijít už nyní. S tímto návrhem komise si to uvědomila a v loni přišla s nosným návrhem, kde eh, rozšířila pravomoci, zvýšila pravní jistotu u transitního zboží a eh, rovněž se to týká um, obchodování eh, prostřednictvím internetu, kde mají platit stejné podmínky. Na druhé straně tam je ještě další potenciál eh, k eh, zlepšení podmínek pro ty, jež to postihuje. Například vlastníci práv, celní orgány musí mít posílené postavení. Posílení rovněž ochrany spotřebitelů, posílení práv E, vlastníků a uplatnění ochrany údajů. E, v mnohých e, kruzích se zastává mínění, že práva duševního vlastnictví jsou i v zájmu spotřebitelů. Falšovaný výrobek většinou nesplňuje normy a nepodléhá kvalitativní kontrole. Proto takovéto výrobky ohrožují zdraví spotřebitele. Jsme schopni najít eh, zcela příšerné momentky toho, jakým způsobem může dopadnout nějaký eh, spotřebitel. Například eh, si koupil německý vlastník auta faleš nesprávně vyrobené eh, padělky brzd a měl nehodu. Máme, eh, my jsme přišli celou řadu návrhů, abychom usnadnili práci celním orgánům. Vše by mělo být zjednodušené, co eh, nejvíce sjednocené a likvidace zboží rovněž by měla být upravena aniž bychom museli se obrátit na soud. Pouze vlastník práv by už e, to by mělo stačit, když potvrdí a případně je možné proti tomu podat námitku. A přesto jsme schopni zajistit, že zde bude zákonný postup. Um, Další eh, možnosti je eh, likvidace zboží, kdy není možné kontaktovat výrobce a eh, podmínky k výměně informací mezi celními orgány a i s třetími státy. To by se mělo zlepšit tak, aby bylo možné se dostat na hřebínek jak výrobě, tak i šíření toho zboží a zároveň chceme posílit ochranu vlastníků trochu práv, protože jsou to oni, kteří se snaží inovovat, kteří se snaží tvořit pracovní místa. A pokud v Evropě chceme zůstat konkurenceschopní, tak jim musíme umožnit to, aby když inovují, pak měli vlastnická práva na tento nápad. Musí mít lepší přístup k informacím o zabaveném zboží. Tyto informace by měly mít právo využívat, aby mohli žalovat například po porušovatele práv a dožadovat se i mimosoudního vyrovnání. E, další bod, nejlepší zlepšení spočívá v tom, že e, upravujeme i transit, zboží v tranzitu. Já bych ještě mohl hovořit ale došel mi čas, takže srdečně děkuji. Děkuji. Děkuji a rád bych přivítal mezi námi pana komisaře Šemetu, kterému tímto dávám slovo. Děkuji, pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Vítám pozitivní pohled výboru INTA Juria Imko na náš návrh. Julian Kreuzmann se zaslouží obzvláštní poděkování za jeho usilovnou práci na této zprávě. Ochrana práv duševního vlastnictví je nutností v dnešní znalostní ekonomice. Předložili jsme eh, komple- před rokem komplexní strategii pro oblast eh, práv duševního vlastnictví a klademe důraz na vynucování těchto práv. Eh, ve světle vašich diskusí a úvah o našem návrhu bych rád řekl tři věci. Za prvé bych rád zdůraznil, že, neexist, že žádné právo ve skutečnosti neexistuje, není vynucováno. Zákonodarci zakotvili práva duševního vlastnictví a celní orgány jsou v dobré pozici v dobrém postavení je moci vynucovat. Komise eh, tedy eh, nevidí důvod vylučovat a priori jakýkoliv eh, typ porušování práv duševního vlastnictví s působností tohoto nařízení. Dále platí to i obráceně. Neexistuje možnost vynucovat práva, která nejsou zakotvena. Je tedy třeba zbývající problémy řešit v hmotně právních předpisech příslušných těch hmotně právních eh, eh, předpisech. Dále zvrácené důkazní břemeno eh, se neobjevuje zatím v hmotně právní úpravě. A pokud tedy podle vašich návrhů by celnici měli zabavovat zboží, museli by nakonec stejně opět vrátit do oběhu, protože v EU by nebylo možné prokázat porušení předpisu. Jsem si plně vědom problémů, které zazněly, pokud jde o pohyb léčiv. Skutečně se zde objevil problém a my jsme ji řešili tím, že jsme eh, zapojili všechny zainteresované subjekty, spolupracovali jsme s mezinárodními partnery a navrhli jsme přepracovanou legislativu. Proto bych varoval eh, před jakýmikoliv poznacími návrhy na poslední chvíli, eh, které by ignorovali dosažený, dosažený pokrok a mohly by mít nedozírné důsledky. Dále pokud je o komplexní porušení předpisů, například v patentové oblasti. Tady komise i nadále trvá na tom, že není možné eh, ničit zboží eh, bez řádného právního postupu eh, a bez souhlasu dočené strany. Tím se dostávám ke třetímu bodu, a totiž, že je třeba uplatňovat praktický, rozumný přístup tak, abychom efektivně řešili masivní toky drobných zásilek, potřebujeme jasné definice a postupy, které fungují v praxi. Definice eh, se musí eh, měnit podle eh, aktuálních trendů, je proto také vhodnější prahové hodnoty nastavovat v prováděcích předpisech. Rozumný přístup pak znamená, že celníci by měli zabavovat zboží pouze tam, kde mají dostatečné důkazy a rozumný či přiměřený také znamená, že i operátoři musí být vyslyšeni předem, než, se než celníci přistoupí k zabavení zboží. Dále třeba vybavit celní orgány nástroji, Eh, které jim umožní skutečně prosazovat eh, zakotvená práva duševního vlastnictví a doufám, že Evropská unie bude i nadále eh, skýtat takousi zlatou normu v mezinárodní oblasti. Děkuji, pane komisaři. A nyní za výbor INTA vystoupí paní Badia Ikučet na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající, vážený pane komisaři. Jakožto zástupkyně výboru pro mezinárodní obchod bych ráda v prvé řadě potrhla význam tohoto nařízení, tato regulace, jak pro eh, obchod, tak pro zákazníky, protože jde o posílení práv duševního vlastnictví a boj proti padělkům, eh, které se tolik eh, a znepokojivě rozrostly v posledních letech. Zde se zaměřujeme pouze na roli celních orgánů eh, v rámci ochrany práv duševního vlastnictví. Nejde o změnu hmotně právních ustanovení, které regulují tuto oblast. Eh, Reforma hmotně právních předpisů zůstává nutností a já doufám, apeluji na komise, aby v blízké budoucnosti předložila návrh, který bude reagovat eh, na aktuální kontext. Dovolte, abych zopakovala požadavek, že generická léčiva v tranzitu měla být vyloučena z rozsahu působnosti tohoto nařízení, jak budou zbytečně zadržována na hranicích bez jakéhokoliv odůvodnění, eh, což jim bude bránit eh, v tom dosáhnout třetích zemí, které nutně potřebují. Děkuji. A nyní za EPP paní Gajo, prosím. Děkuji, pane předsedající. Tato revize nařízení roku 2003 Eh, se shoduje se zešováním povědomí o škodách způsobených padělky eh, v lidské rovině. Eh, jak jsme slyšeli, jde o lidské zdraví a o bezpečnost občanů, které jsou ohroženy, protože padělky se netýkají pouze luxusního zboží, ale také hraček či léčiv například. V ekonomické a sociální rovině jsou, ta čísla hovoří sama za sebe, 250 miliard eur ročně tratí Evrop kvůli padělkům, které zároveň zničí každý rok 100 tisíc pracovních míst. To je neunosná situace eh, v kontextu hospodářské krize, kterou nyní procházíme. Chci poděkovat zpravodajce paní Kreutzmann, protože výbor IMCO se věnoval této věci eh, v takovém duchu, že šlo o vypracování vyvážené zprávy, eh, která zaručí dobrou situaci pro držitele práv eh, eh, správně ošetřit procesní stránku. Rozhodli jsme se vyloučit osobní předměty z rozsahu posobnosti. Dále zavádíme rozlišení mezi hospodářskými subjekty, které jsou obvyklé celním postupům a koncovým spotřebitelem, který musí být chráněn. Ještě eh, k generickým léčivům. Tady jsme zpřesnili návrh komise, tak abychom je uvedli v soulad s mezinárodními závazky Evropské unie. Socialisté a GUE žádali v poznacích návrzích ještě přísnější kontrolu eh, zásahu celních orgánů, ale a EPP eh, podpoří eh, číslo 109, 110 a 121 tyto poznací návrhy. Eh, v radě předsednictví navrhlo kompromisní text a 14. června to delegace přijali. Zítřejší hlasování tedy určí postoj Evropského parlamentu, se kterým budeme vstupovat do jednání s radou. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní za socialisty a demokraty paní Anna Het. Děkuji vám. Já vítám přepracování této směrnice a děkuji panu Krojcmanovi také za kvalitní spolupráci se stínovými zpravodaji. Musíme říct, že jsme společně přispěli mnohými věcmi, které jsou přímo pro konzumenty hračky, léky. E, to všechno jsou věci, které, pokud neodpovídají předpisu, mohou být velmi škodlivé. A z tohoto důvodu zboží, které se dováží pro e, soukromé účely nebo paralelní dovody, tak pro ty musí být výjimka. E, do, v IMCO jsme si přáli rozšířit tuto výjimku také na transitní zboží ale bohužel eh, došlo ještě k dalším informacím. Eh, tady by mohlo dojít k nežádoucímu omezení přístupu k generickým lékům a tak dále. A proto tedy Imko a Jury a další kolegové eh, jsme se dohodli na pozměňovacích návrzích, které umožní zachovat přístup ke generikům. Jde nám o to, aby došlo k vyloučení zboží v případě, pokud není dokázáno, že jsou vhodné pro evropský trh. A proto v případě generik budeme hlasovat proti textu pana Krojcmana, neboť jde o zjednodušený postup, který ovšem nemůže být uplatňován na jiné druhy zboží, neboť by mohlo dojít k potížím pro generika. Nemůže to být rozšířeno například na falšování a podobně. Výbor IMCO se k tomu vyjádřil a bylo identifikováno riziko, že by mohlo dojít k zabouvání generik a k stížení přeshraničního provozu. My potřebujeme kvalitní legální generika, neboť ta pomáhají pacientů v českých zemích. My, socialisté, nemůžeme přijmout eh, stížený přístup ke generikům. Děkuji vám. A nyní pan Manders. Ten měl dostat slovo za liberály, ale já ho nevidím v tomto sále, takže dostane slovo pan Engström za skupinu zelených. Děkuji vám, pane předsedo. Všichni souhlasíme s tím, že falešné zboží to je špatná věc a že se ho v Evropské unii nepřijeme. Ale chtěl bych připomnět, že my už máme mnoho legislativy v tomto směru, i třeba nařízení celní. Zde se rozšiřuje pravomoc celních úřadů při zachytávání falšovaného zboží, ale také v oblasti patentů například. Já myslím, že to ale není věc, kde eh, celní orgány jsou vůbec vybaveny, eh, aby zasahovaly do patentových sporů. To skutečně není něco, co by se mohl jen tak naučit celník. A to je samozřejmě problém také pro generické generika. Organizace, které se zabývají přístupem ke generikům, tak ty mají velké obavy z této zprávy. A říkají, že v současné podobě to bude špatné pro generika. Nicméně chtěl bych zmínit ještě další věc, ty malé zásilky. Já si myslím, že tady je velký potenciál k podlomení, podkopání důvěry v elektronické obchodování. Eh, třeba může se stát, že si objednáte eh, eh, mobilní telefony, ale zničí vám ho celník z důvodu nějakého patentového sporu. A spotřebitel tedy asi nebude mít dále důvěru v elektronické obchodování, pokud to takto nastane. Já myslím, že tady je třeba to přepracovat. Děkuji vám. A nyní pan Andreas Schwab. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, já se domnívám, že není třeba výrazně přepracovávat zprávu kolegy Krojcmana. Já si myslím, že ty důležité body, eh, poněvadž toto je součást strategie pro eh, práva duševního vlastnictví. Myslíme si, že to je docela dobrý stát, důležitý stát. A my potřebujeme větší ochranu mezinárodním obchodu, poněvadž to pomůže spotřebitelům, ale také na druhé straně evropským podnikům. Je to pro ně zásadně důležité. Už se hovořilo o tom, že se počítá zhruba s ročními ztráty eh, ve výši 250 miliardy dolarů eh, kvůli falšovanému zboží. A my jsme se v uplynulých měsících tuto otázkou i teď zabývali. Šlo nám ne o silnější prosazování eh, práv, ochrany práv duševního vlastnictví, poněvadž to je jenom část problému, ale chceme také dosáhnout to, aby zejména mladí lidé eh, více chápali to, že duševní vlastnictví eh, nespadlo z nebe, ale je to něco, eh, čím se zabývají léta, autoři, tvůrci a tak dále, že za to máme společnou společenskou odpovědnost. Myslím, že je správné, že pan komisař Barnier dává, hovořil o té o té eh, pochválně, o té ceně eh, v oblasti duševního vlastnictví, kterou jsme poprvé eh, udělali loni. Ta základní debata v ní jde o to, aby se výrazně ulehčilo bojování proti pirátství. Otázka, že celní úřady, celníci možná nejsou zcela dobře vybavení ke všemu, co od nich chceme, dobře, ale gro jejich práce, to je prostě falšované zboží, kde se to netýká patentových sporů. Takže to je věc, kterou můžeme ještě před druhým čtením s radou prodiskutovat. Děkuji. A nyní Dávám slovo paní Gebhardové. Pane komisaři, pane Kreutzmane, já se domnívám, že tady jsme eh, konfrontováni s velice důležitou otázkou, která rozhodně musí být eh, vyřešena a proto já velice vítám, že komise přichází s tímto návrhem. Jde nám přece o bezpečí našich občanů. Máme dostává se k nám mnoho informací o tom, jak problematické mohou být zásilky, může být zboží, jak z hlediska zdraví, bezpečnosti, tak tvorby cen, ale i pro podnikatele vůči nímž se jedná o nekanou konkurenci a um, rovněž um, jde o porušování duševního vlastnictví, um, které tím trpí. Ale je tady pár otázek, které které eh, musí být probrány v parlamentu, které jsou kontroverzní. Jedna se zdá už víceméně vyřešená a tam bych ráda srdečně poděkoval kolegyni paní Hackett, která eh, velice kvalitně zapracovala právě v, obraz, v oblasti generických léčiv, otázce tranzitu. To je zásadní věc tady se nemůžeme smířit s tím, že by se najednou házely klacky pod nohy, eh, které nemají nic společného s ochranou duševního vlastnictví, ale patří úplně jinam, takže tady musíme velice pečlivě zvážit, eh, jak si s tím poradíme. Jinak paní Hete to velice kvalitně vyjádřila. Druhá věc, která nám leží na srdci, to je, a tady právě mně připadá velice dobré, jak jste to vystihl, pane Šemeto, totiž, že eh, musíme vždy zajistit eh, právní stát, eh, právní režim, proto si myslím, že přece jen se zdá, že bychom mohli i v určitých věcech nesouhlasit s právou, se zprávou Kreuzmann, protože jde o právní jistotu, jde o práva občanů, jde o mm, uchování právního státu. Takže vlastně ono není jen tak, o čem se bude hlasovat a my ještě jsme s konečnou platností nerozhodli, jak zítra budeme v určité zprávě hlasovat. Děkuji. A nyní předávám slovo paní Bastos, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Dovolte, abych nejprve poblahopřála zpravodaji. Jde o velmi důležité téma pro Evropu s tím, že není procházíme závažnou finanční, hospodářskou a sociální krizí, je třeba chránit práva duševního vlastnictví a bojovat proti padělkům. Má to zásadní význam pro evropské hospodářství. je třeba zodpovědně přistupovat k vyšetřování, třeba takto chránit eh, technický a vědecký pokrok a chránit vytváření nových produktů a služeb. Tento růst přinese také nová kvalitní pracovní místa. Ale bohužel v posledních letech jsme zaznamenali výrazný nárůst eh, porušování předpisů, porušování práv duševního vlastnictví v Evropě, což představuje ztrátu ve výši 250 miliard eur ročně a zrušení 100 tisíc pracovních míst. Kromě dopadu na hospodářství ovšem toto porušování práv vlastnictví představuje také vážnou hrozbu pro evropské spotřebitele. Mnoho padělků, ať již jde o potraviny, kosmetické výrobky či léčeva, je vyráběno v neregulovaných závodech proto tedy celní orgány Evropské unie sehrávají klíčovou roli v ochraně jednotného vnitřního trhu před padělaným zbožím. Po změně nařízení se zlepší monitoring plně, jeho plnění a zlepší se právní jasnost, bude možné aktualizovat systém vzhledem k novým trendům a tak bude Evropa a její spotřebitelé budou lépe chráněny, chráněně. Práva duševního vlastnictví pro nás představují klíčovou prioritu při naplňování cílu strategie EU 2020. To je trval užitelný, inteligentně inkluzivní růst. Děkuji mnohokrát. Nyní na jednu minutu paní Rapty, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Téma, které je předmětem této rozpravy, má dvě dimenze. Jednak je zde eh, obchodní a hospodářský aspekt a dále je zde morální rozměr věci. Padělky zatěžují ekonomiku, pracovní místa a také eh, bezpečnost spotřebitele. Tento dvojí rozměr tématu nesmíme pouštět ze zřetele. Chtěl bychom eh, změnit eh, eh, situaci tak, aby celníci přijímali vlastně věcné oblasti rozhodnutí. A tady musíme dávat pozor, protože pokud celní orgány provádějí kontroly, musí to probíhat podle zákona, ale zároveň potřebujeme vnést do systému určitou pružnost. Myslím si, že to platí především pro generická léčiva. Tady bych ráda podtrhla to, že některé velké podniky dokáží nalézt prostředky, jak obcházet zákon, aby bránili oběhu generických léčiv učených pro země Afriky. Na tento aspekt bychom měli dávat eh, velký pozor. Eh, děkuji. Není paní pan Kofera, teda jednu minutu. Děkuji, pane předsedající, vážený pane komisaři. Naším cílem je ochrana spotřebitele. Abychom tohoto cíle dosáhli, musíme se vyhnout chybám. Mezi takové chyby by patřila nadměrná přísnost a striktnost. Například dát celníkům za úkol eh, řešit porušování patentů, to není vhodné. Pokud by takto začaly postupovat, naruší se tím trh, nebude to dobré pro spotřebitele. Tento argument platí i pro generická léčiva. Generická léčiva nejsou padělky, jsou to léky, které využívají stejnou účinnou látku jako originální produkt, ale jsou mnohem levnější. Pokud nebudeme mít jasno v tom, jaká, jak je rozdíl mezi eh, specializovanými léky a generickými eh, léky. Eh, opět poškodíme ve finále spotřebitele, proto je důležité, aby ten návrh byl přeměřený a my tady souhlasíme s návrhem, aby se změnil aktuální předpis. Děkuji. A dalším řečníkem je paní Irgoyen Perez na jednu minutu, prosím. Gracias, presidente. Quiero abundar en el... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, hovořit eh, v podobném tonu jako kolega Konferaty. Samozřejmě, že eh, spotřebitelé hodně závisí na chránění, na ochraně duševního vlastnictví, zejména to copyright a ochranné značky. My musíme zajistit to, aby Evropská unie i členské země měli dostatečné zbory, zdroje na to, aby zabránili vstupu falšovaného zboží a pirátského zboží na náš trh. Mezinárodní spolupráce je dalším důležitým prvkem v boji proti tomuto jevu. Na jedné straně je třeba chránit práva duševního vlastnictví a na druhé straně musíme mít přiměřenou regulaci, čili neměli bychom podléhat pokušení vydávat legislativu, kterou nemáme ověřenou co do smyslu a dopadu. Třeba doprava generických zboží přes eh, naše území do Afriky by neměla být omezována. Děkuji. Nyní pan Kelly. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že mohu hovořit k tomuto důležitému tématu. Já musím pochválit pana komisaře i e, všechny zpravodaje za předložená doporučení. Když e, e, hovoří, tedy si zamyslíme nad těmi dvěma z miliardami eur ztrát, tak toto skutečně je obrovská příležitost proti tomu něco udělat. Znamená to bojovat proti ztrátě eh, zaměstnanosti a tak dále. Čili my skutečně vítáme iniciativu, která se to snaží řešit zejména v oblasti práv duševního vlastnictví, poněvadž když si dáme dohromady ekonomickou krizi a tyto velké ztráty, tak toto je skutečně, pokud to zvládneme, velký příspěvek k řešení krize. Já vítám tedy to, že máme snahu zjednodušit a zjednodušit celou věc a umožnit celým orgánům, aby efektivně mohly fungovat. Děkuji vám, paní Prendergast. Děkuji vám, pane předsedo, kolegové přibývající a množící se případy zadržení e, falšovaného zboží, to je skutečně znepokojivé, zvláště pak, když se to třeba týká e, falšovaných léků. To je veliké riziko. Evropské firmy, to znamená pro ně, že e, to pro mě znamená velké ztráty a těmto ztrátám můžeme se snažit zabránit již na hranicích EU abychom efektivně chránili spotřebitele a řádné producenty, abychom iniciovali eh, inovace. Skutečně potřebujeme chránit eh, jejich práva duševního vlastnictví eh, co nejširším způsobem. Je dobře, že se že tady uvažujeme o výjimce pro osobní zavazadla a pro malé zásilky. To je dobře. Já jsem také proto, aby byly zjednodušeny a zkráceny celní postupy, ale nesmíme přitom zabránit přístupu generickým medicínám. Ano, děkuji vám a nyní pan Melce. Eh, co jedni eh, zase jiní sklidí. To právě dělají ti, kteří kopírují úspěšné projekty s minimálními náklady a e, mají velké zisky. Mnozí si neuvědomují, že plagiátoři e, šetří na výzkumu i na kvalitě materiálu. Jejich drzost narůstá nejenom tedy produkty, ale dokonce se kopírují i katalogy a webové stránky. Třeba Nedávno se stalo, začalo se stávat to, že Číňané skopírují evropský produkt, změní jeden detail, nechají si ho v Číně patentovat a poté žalují původního evropského výrobce. Tady skutečně je třeba, abychom eh, toto tvrdě potlačovali, aniž přitom budeme kriminalizovat spotřebiteli. Z Číny eh, pochází 85 eh, všech, všeho fašovaného zboží a tady je třeba zesílit úsilí. Děkuji a jako další paní Basesko. Děkuji, pane předsedo. Ehm, duševní vlastnictví patří k nejdůležitějším prvkům Eh, vývoje eh, obchodu, pokud dochází k nárůstu plagiátu, tak se jedná v podstatě o trestný čin, který musí být potrestán, kterému musíme zabránit. Hospodářství tím trpí, není možné podporovat eh, účinným způsobem inovace, piráctví a padělávání zboží je něco, s čím musíme bojovat. Bohužel ale zaznamenáváme nárůst této oblasti a proto je nutné zasáhnout. Je důležité, abychom účinně dokázali chránit eh, práva vlastníků ehm, práv. Je na čase zabudovat nové, moderní, aktualizované normy, aby eh, odpovídali skutečnosti a reagovali na to, co se děje. Děkuji. A jako další má slovo pan komisař Šemeta aby nám eh, vyjádřil své stanovisko k této rozpravě. Uh, uh, Vážený pane předsedající, um, dámy a pánové, děkuji mnohokrát za tuto nesmírně zajímavou rozpravu. Uh, samozřejmě zdraví a bezpečnost spotřebitele, také konkurence, schopnost našich podniků patří k našim společným prioritám. Cílem návrhu komise je dosáhnout vyváženosti mezi eh, posíleným eh, vynucováním práv eh, duševního vlastnictví a usnadněním legitimního obchodu. Z dnešní rozpravy je patrné, že tyto cíle jsou vlastní i poslancům Evropského parlamentu. Kromě toho musíme mít na paměti skutečnost, že širší eh, konsistentnost eh, našeho, eh, také konsistentnost tady s naším přístupem vůči třetím zemím a v oblasti mezinárodní spolupráce. Je to tedy velmi složité téma, nicméně se domnívám, že se nám podařilo je velmi pečlivě zanalizovat a nastavit jasnou cestu ku předu, která bude ujištěním pro zainteresované subjekty. Mnoho z vás v tomto smyslu zde vystoupilo a musím říct, že to, k čemu nedávno došlo, eh, nedávný vývoj v Indii je takový, že například indický ministr zdůraznil, že že generická léčiva eh, ve, eh, mezi Indie a EU již nepředstaví problém, takže myslím, že skutečně sobíráme obíráme správným směrem a také musím říci, že textace návrhu komise je velmi, velmi vyvážená. Eh, Berlivě jsem se zaznamenal také vaše slova ohledně širších eh, cílů, například v oblasti proškolování eh, celníků a také informování spotřebitele. Ne všechny aspekty se promítnou právě do tohoto legislativního aktu, nicméně vaše názory jsou velmi relevantní a aktuální a důležité v souvislosti s aktuální revizí akčního plánu pro oblast práv vlastnictví. Někteří z vás se dotazovali na změny v hmotně právní oblasti, kdy přijdou tyto změny. Mohu vás informovat, že u obchodní značky se eh, počítá s přeskolem letos na podzim, kdy tedy předložíme nové podněty v této oblasti. Eh, pokud je o rozsah působnosti návrhu a patentovou oblast, eh, tady samozřejmě se shodujeme v tom, že Patenty jsou složitá záležitost, komplexní záležitost a je třeba k něm postupovat velmi obezřetně. Proto navrhujeme dva typy postupů a pro patenty navrhujeme postup pro zjištění porušení předpisu, což je odlišný postup od padělku, ale Domnívám se, že celní orgány jsou tím správným, správným místem, eh, odkud tuto věc řešit. A myslím si, že patentová ochrana je zrovna tak důležitá jako řešení porušování jiných práv duševního vlastnictví. Samozřejmě se nám nepodaří dnes eh, ošetřit veškeré problémy, nicméně doufejme, že eh, bude možná rychle nalézt vyvážené řešení, tak abychom měli jistotu, že tento návrh může být přijat do konce tohoto roku, ještě včas na oslavě 20. výročí eh, jednotného vnitřního trhu, respektive společného trhu. Mohu vás ujistit, že komise učiní maximum na podporu této věci. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a nyní dávám slovo eh, našemu zpravodaji panu Krojcmanovi, prosím. Děkuji. Já jsem z té diskuse trochu pav Slyšel jsem extrémní záležitosti. Samozřejmě, že celník nebude tím absolutním soudcem pro patentovou problematiku. To potrhl i uh, Pan komisař, ani nechápu, o co mají starost kolegové z oblasti ze sociálních demokratů, protože když hovoříme o generických léčivech, tak se tam výslovně říká, že e, celníci nesmí bránit e, obchodu například léčivy a generickými léčivy. A my jsme to ještě posílili e, v tomto dokumentu. A rovněž nám šlo o to, že se tady hovoří o právním úloze zástupce státu o právech toho, jehož se to týká, jež je postižen, že se může obrátit na soud, že může vymáhat e, svá práva. Mnoha naši e, pozměňující návrhy byly přejaty i komisí, například ty akty v e, přenesené pravomoci, co se týká malých zásilek. Tady navrhujeme tři kusy a e, tři položky a e, dvě kila tady vy navrhujete pět položek a tak dále, ale určitě se nějakým způsobem posuneme dál, abychom mohli okamžitě začít jednat eh, s radou, tak zítra budeme hlasovat a to, co jsme vyslechli od komise. No, do konce roku bychom měli počítat s vstupem v platnost nařízení, které pomůže všem spotřebitelům, ochraně osobních údajů, podnikatelů, ti to rovněž velice potřebují, ale i celní správě. Naším příspěvkem bylo s snížit byrokratickou zátěž pro celní zprávu a zároveň e, šířit osvětu. A doufám, že se nám to povedlo. A děkuji všem. Az Děkuji, děkuji rovněž za, vás, za vaše závěrečná slova. Mám z toho velice dobrý dojem, um, což je příjemné, když tedy tímto uzavírám tuto debatu, i když se zdá, že ještě budeme mít další různé překážky v tom, aby